rozhodl, že zahájí meziinstitucionální jednání podle článku 69c odstavce 1 jednacího řádu zprávy, které vytvářejí mandát pro tato jednání, jsou k dispozici na, plenární, na webových stránkách plenárního zasedání a jejich názvy budou zveřejněny v, zaseda, v zápisu z tohoto zasedání. Ve smyslu článku 69c odstavce 2 poslanci nebo politické frakce, kteří dosáhli proměr, průměrného Prahu mohou do úterý 6. února do půlnoci se rozhodnout, eh, že požádají o hlasování o zahájení těchto jednání. Pokud nebude předložena tato žádost eh, ve stanovené, ve stanovené lhůtě, tak výbory budou moci zahájit eh, jednání. Chci také informovat, že ve středu společně s předsedou rady podepíšu podle článku 78 jednacího řádu parlamentu akt, který byl eh, přijat eh, v rámci běžného zákonodárného postupu, jehož eh, titul bude zveřejněn v zápisu.